Dobré odpoledne, dámy a pánové. Srdečně vás zde vítám, přeji všem šťastný nový rok. Dámy a pánové, na začátku našeho zasedání bychom tedy přijali pořad jednání body 4 až 14 týkající se absolutoria eh, byly odloženy na zasedání Libe 14. ledna. To je vlastně jediná změna pořadu jednání. Pokud nemáte nikdo nic proti, eh, přijímáme pozměněný návrh pořadu jednání. Děkuji. Kolegové, dnes tady zbývá na pořadu jednání pouze jeden eh, významný bod a ten se týká priorit nizozemského předsednictví. Takže měl bych také zmínit, že nemáme tlumočení do chorvaštiny, lotyštiny a irštiny. A také chci zmínit eh, přijetí návrhu koordinátorů, než eh, přejdeme k bodu nizozemského předsednictví. Eh, pravidlo 205 přijetí koordinátorů, doporučení koordinátorů paní Holmajer je zpravodajkou pro No, řízení nahrazující má eh, řízení týkající se boje proti terorismu a máte seznam eh, jednotlivých zpravodajů online. Takže schvalujete rozhodnutí koordinátorů. Ano. Takže nyní se dostáváme k tomu jedinému bodu našeho programu. A dámy a pánové, já bych navrhl, abychom omezili naše zasedání do 17. hodiny. V 17.30 máme schůzku koordinátorů, zatím zde nevidím všechny koordinátory, takže se zatím nebudu ptát, jestli můžeme zahájit schůzku koordinátorů v 5 hodin. Uvidíme, jak eh, budeme stíhat, ale pan eh, ministr nás bude muset opustit a jít na výbor Jury, takže navrhuji, abychom zasedali do 17. hodiny. Takže já srdečně vítám pana Arda van der Störa, ministra pro bezpečnost a spravedlnost a Kláse Deighoffa, státního tajemníka pro bezpečnost, spravedlnost a migraci. Velice nás těší, že jste zde s námi v Bruselu, abyste představili priority nizozemského předsednictví. Rád bych také přivítal kompletní tým nizozemského předsednictví, Velice se těšíme na těch příštích šest měsíců a na naší produktivní spolupráci během nizozemského předsednictví. Srdečně vás všechny zde vítám. Já bych eh, našim ministrům navrhl, aby každý měl vystoupení cirka na 10 minut. Každý potom dostanou možnost koordinátoři a potom poslanci. Eh, máme dostatek času do 17. hodiny pro diskusy. Takže nejprve pan ministr spravedlnosti Art van der Stur, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové. Evropa byla vybudována na tradici svobody, demokracie a spravedlnosti. To jsou ideje, které vlastně utvářely eh, naše ideje, nejsou to ideje francouzské, řecké, britské nebo německé, jsou evropské. A pokud nějaký minister chápe skutečně význam evropské spolupráce, tak je to právě minister, který zodpovídá za bezpečnost a spravedlnost v dnešních dnech. Pan ministr Dejkhoff, ministr eh, týka, eh, zabývající se migrací, bude zodpovídat vaše dotazy týkající se migrace a já budu odpovídat na vaše otázky z oblasti spravedlnosti a vnitřní věcí. Oba si uvědomujeme, že je důležité eh, intenzivně spolupracoval s Evropským parlamentem. Já už jsem se s vaším parlamentem seznámil a s celou řadou poslankyň a poslanců, když jsem navštivoval Brusel a Štrasburg v minulém roce. Plně si uvědomujeme, že Evropský parlament, Rada a Komise jsou základní kameny Evropské unie. Ten jeden nemůže fungovat bez druhého a proto vítám možnost s vámi projednat eh, priority nizozemského předsednictví. Zahájím aktuální důležité věci pro radu a na závěr se dostanu k tématům eh, občanských svobod, spravedlnosti a vnitřních věcí, kterými se chceme intenzivně zabývat během nizozemského předsednictví. Nepřekvapí vás, že boj proti radikalizaci a terorismu je pro nás zásadní, protože došlo k různým útokům na naše základní hodnoty. Tyto útoky si v mnoha našich státech vyžádaly mnoho Eh, obětí a já vyjadřuji solidaritu všem těchto zemím a speciálně v Francii. Ať už Evropa učiní jakákoliv opatření jako reakci, musíme zde usilovat o rovnováhu mezi eh, obhajování základních práv, jako například právo na soukromí na jedné straně a řádným stíhání trestné činnosti na straně druhé. Svoboda a bezpečnost musí být vždy v rovnováze, fungují jenom navzájem a proto uspíšíme několik legislativních návrhů. Je to, eh, týká se to terorismu, a palných eh, zbraní a také systém eh, informací ECRIS. Směrnice o terorismu posílí naši schopnost boje proti terorismu. Financování terorismu, školení se teroristů nebo cestování do jiných zemí za účelem teroristů bude trestným činem a nizozemské eh, předsednictví zde bude intenzivně pracovat. Těší mě, že došlo k kompromisu v oblasti eh, jmené evidence cestujících a děkuji eh, panu Timothy Kirkopovi a dalším za jejich usilovnou činnost, spravedlnost a flexibilitu a my uděláme vše pro to, aby se Eh, PNR dostalo do praxe. Také chci děko- poděkovat panu Albrechtovi a Mariu Lauristinovi za eh, usilovnou práci při eh, dosažení souhlasu balíčku o ochraně osobních údajů. Zde oni i lucemburské předsednictví opravdu šli v čele. A toto je velice důležité, aby to bylo chráněno na digitálním trhu. Těšíme se na spolupráci s vámi, s, na spolupráci ve formalizaci a uzavření tohoto balíčku. Potom zde máme interní evropskou eh, bezpečnostní strategii 2015 až 2020, Ta nám umožní efektivněji eh, zareagovat na události. Nizozemské předsednictví se na implementaci bude intenzivně zaměřovat. A to znamená potřebu společných kroků jak členských států, tak Evropské komise. Budeme pokračovat Eh, v činnosti lucemburského předsednictví potom bude pokračovat eh, v rámci TRIA Slovensko a Malta. Usilujeme zde ohmatatelné výsledky ve spolupráci s Evropským parlamentem a samozřejmě eh, se budeme velice vážit vašeho stanovisko a zohledňovat ho. Budeme také ehm, pracovat na stávající legislativně, včetně Eh, evropského prokurátora. Zde udělal lucemburské předsednictví mnoho práce a my rádi v této činnosti budeme pokračovat. Lucemburské předsednictví téměř uzavřelo všechny články prvních pěti kapitol. Tam jsou všechny ty klíčové ustanovení o eh, vytvoření organizaci eh, tohoto úřadu a nizozemské předsednictví bude na tomto stavět Eh, dále uzavřírat ty další kapitoly eh, začínající vztahem EPPO a externích partnerů. Předsednictví vzalo také na vědomí zprávu Evropského parlamentu o evropském eh, prokurátorovi a samozřejmě také v případě potřeby budeme spolupracovat s novou zpravodajkou Barbarou Matera. Dnes vlastně eh, začala nová eh, pracovní skupina pracovat na některých článcích, takže jsme se dali již do díla. Potom je zde také směrnice týkající se tzv. PIF. Podvádění v oblasti DPH eh, je velice kontroverzní téma a nizozemské předsednictví bude pokračovat v diskuzích na radě, které začaly za lucemburského předsednictví, provede analýzu všech eh, nezbytných eh, aspektů. Jde o to, abychom nalezli akceptabilní kompromis jak pro Evropský parlament, tak pro Evropskou radu. Za lucemburské předsednictví došlo k dohodám s Evropským parlamentu o e, směrnicích o presumci neviny a potom týkající se dětí. A my zde děkujeme zpravodajkám. Co se týče návrhu týkající se právní pomoci, těším se na spolupráci s panem zpravodem De Jongem, že posuneme toto téma také ku předu. Kybernetická kriminalita. Eh, hodláme dosáhnout společného eh, pohledu na jurisdikci v oblasti eh, cyberspace je o tom rozsáhlá mezinárodní diskuse a budeme se tím intenzivně zabývat. Využijeme celou řadu evropských politik a nástrojů a tam, kde to bude potřeba, navrhneme další kroky a nástroje. Důležité jsou také závěry týkající se oblasti e-evidence, ke kterým dospělo lucemburské předsednictví. Kybernetická bezpečnost to je také jedno z témat, které se nizozemské předsednictví vybralo za důležité. Bezpečný digitální trh je nesmírně důležitý, ať už se týká našeho hospodářského, sociálního nebo kulturního rozvoje. Takže budeme zvyšovat povědomí, posilovat stránku prevence a posilovat spolupráci a propagovat spolupráci soukromého a veřejného sektoru. Pokud už je někdo v Evropě svědcem, tak je to mezinárodní zločin a my musíme se postarat o to, aby tento zločin ustal. Takže se zaměříme na multidisciplinární spolupráci a e, sdílení e, relevantních e, informací. Budeme k těmto tématům e, pořádat e, řadu konferencí, zvláště v oblasti týkající se obchodování s lidmi, pašování lidí, e, finančního vyšetřování, a e, potírání organizovaného zločinu. A potom otázka právního státu, to je nejenom základní hodnota, ale je to něco nesmírně důležité pro fungování evropské spolupráce a vnitřního trhu. Tak, abychom to zajistili, tak e, Rada přijala závěry týkající se ročního dialogu členských států. A první takovýto dialog se konal 17. listopadu minulého roku. A nizozemské předsednictví uspořádá eh, další takovouto diskusi v květnu tohoto roku za předsednictví mého kolegy ministra zahraničí. A také budeme pokračovat v lucemburském úsilí eh, týkající se přistoupení EU k Evropské umluvě o lidských právech. Dámy a pánové, potrhl jsem význam evropské spolupráce a právě v tomto duchu si přeji, aby se naše spolupráce nesla v příštích šesti měsících a těším se na spolupráci s Evropským parlamentem. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře, a nyní má slovo ministr Dajkov. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, i já jsem rád, že mám dnes příležitost promluvit k vašemu zasedání a absolvovat s, nám, s vámi výměnu názorů především na téma migrace. Myslím, že nemusím nějak zdůrazňovat důležitost tohoto tématu pro evropské členské státy a Evropskou unii jako celek a jaké by mělo následky, kdybychom nevymysleli dobré řešení. Já mám zejména radost, že jsem tady, protože v tomto eh, oboru více než v jakémkoliv jiném eh, se domnívám, že je nutná spolupráce. To je jediná cesta. Ty problémy nemohou vyřešit členské státy sami o sobě nebo evropské instituce sami o sobě. Takže spolupráce je klíčová eh, i pro nás jakožto předsednictví rady. My rádi říkáme předsednictví obecně, ale musíme být skromnější, je to předsednictví pouze rady. My se musíme snažit, aby se členské státy spolu domluvili a spolupracovali, a to také s Evropským parlamentem a s komisí tak, aby probíhala jaksi dělba práce v procesu e, spolu zákonodárství. Pokud jde o migraci, tak teď probíhá uprchlická krize. Eh, je to velká krize i pro uprchlíky samotné. Samozřejmě všichni známe ty fotografie. Ty fotografie jsou velmi eh, výmluvné, nicméně na noviny se nemusíte dívat, nemusíte číst zprávy, můžete si vypnout televizi, odhlásit se z internetu a eh, člověk podléhá pokušení to udělat, aby si zachoval zdravý rozum protože ono to opravdu dohání člověka k šílenství. Nicméně ta realita tím nezmizí. My tedy musíme najít odpověď nejen na institucionální úrovni nebo na vládní úrovni, protože to jsou reálné problémy, kterými lidé trpí dennodenně a budou jimi trpět, pokud nenajdeme dobré řešení. Vede to všechno k utrpení a nejistotě o budoucnosti, což vede lidi k tomu, aby se snažili dostat do Evropy, čímž se vydávají na pospas bezohledným zločincům, kteří je všechny eh, napěchují do přeplněné lodi a pokusí se o plavbu. Eh, jsou mezi nimi lidé, kteří mají nárok na status uprchlíka a na ochranu, ale zároveň musíme jednat přísně s těmi, kdo tento nárok nemají a musíme ukázat našim občanům, že jednáme s lidským soucitem s těmi, kteří opravdu utíkají před válkou a útlakem, ale že to není jaksi otevřený systém pro lidi, kteří sem chtějí chtějí přijít a proto mohou. Protože to vytváří příliš velký tlak na naši evropskou společnost a na e, spolupráci. Potřebujeme tedy e, dlouhodobou e, perspektivu, která by nějakým způsobem řešila otázku migrace a jejich prvotních příčin. Potřebujeme modernizované modely Eh, už v raných fázích, ne pouze na evropské půdě, ale přímo v zemích, odkud uprchlíci pocházejí a odkud mají potřebu prchat. Je také na čase, abychom ukázali výsledky našim lidem. Musíme jim ukázat, že dokážeme toky uprchlíků kontrolovat, musíme jim ukázat, že děláme to, co považujeme za nutné dělat a zároveň eh, brát v potaz eh, oprávněné obavy lidí a praktická omezení, která mohou vzniknout z poskytování útočiště těmto lidem. A paradoxně aby eh, obyvatelé byli spokojeni, aby měli pocit, že vlády mají situaci pod kontrolou, máme zapotřebí hledat evropská řešení. Takže eh, vlády mohou eh, svalovat vinu nebo odpovědnost za problémy na své kolegy, mohou se vyhýbat odpovědnosti, ale eh, evropské řešení je potřeba. Od nás se tedy hodně očekává, právě tak jako od vás, od Evropského parlamentu. A je zapotřebí situaci vyřešit co nejhladčeji. Ten úkol je poměrně náročný, abych tak řekl, a my se vynasnažíme ze všech sil eh, nejen provést Evropu touto krizí, ale také připravit ji na budoucnost, protože to není otázka jednoho pololetí nebo jednoho roku. Musíme všichni spojit své síly realisticky a přesvědčivě a ten tok migrantů, který momentálně probíhá, je zátěží pro náš šengenský systém. Vnější hranice nefungují tak, jak jsme očekávali, nebo tak, jak jsme se kdysi dohodli, což také má dopad na eh, širší eh, objem aký jako je například Dublin. Evropská veřejnost vidí, že jsme ještě neuspěli, že nějakým způsobem zvládáme ten příliv uprchlíků, ale ne, že bychom měli situaci pod kontrolou, což samozřejmě vede k obavám, napětí a dokonce nedůvěře mezi obyvatelstvem. A já bych nechtěl říct, že tyto obavy se zakládají na pravdě nebo na faktech, nebo že nejsou realistické, ale ty následky jsou reálné, protože to vnímání na veřejnosti e, existuje a my jsme lidé, kteří mají na starosti jaksi vládu e, evropským zemím a vy jste zástupci evropských občanů a je zapotřebí, abychom i společně ukázali, že máme situaci pod kontrolou, že tu pouze nediskutujeme, ale že také přinášíme výsledky. To je jediný způsob, jak odpovědět na oprávněné obavy občanů ohledně bezpečnosti a udržitelnosti našeho systému. Bohužel neexistuje žádné jediné eh, univerzální řešení nebo nějaký seznam opatření, ze kterého bychom mohli vybírat z nichž každé by vyřešilo problém. Eh, ten problém se také nedá vyřešit přes noc. Eh, vzhledem k tomu, že problém není krátkodobý. Eh, nesmíme dopustit to, abychom byli paralizováni nějakou dlouhodobou strategií, která by příliš analyzovala a soustředila se na nové institucionální návrhy, místo toho, abychom plnili to, na čem už jsme se domluvili. Eh, to je tedy důležité pro naše předsednictví, abychom nebyli paralizováni a abychom postupně přinášeli výsledky a prokázali, že máme situaci pod kontrolou. Za posledních několik měsíců jsme se zabývali tím problémem především na papíře a implementace je náročný úkol, který si žádá více pozornosti. Když se vezmeme například relokační mechanismus, kde má, to je eh, jednorázové omezené prozatímní řešení, eh, nějakou dobu trvalo, než jsme se k němu dostali a já bych vám chtěl složit kompliment jako Evropskému parlamentu. Eh, vám to ani zdaleka netrvalo tak dlouho jako nám, členským státům v Radě. A to si myslím, že ještě se vyjadřuji opatrně. V budoucnu tedy potřebujeme nové výsledky a já doufám, že se můžeme spolehnout i na hladkou spolupráci s Evropským parlamentem, abychom řešili situaci i v terénu a ne pouze na papíře. Pokud jde o implementaci toho, na čem jsme se dohodli, tak to hlavní jsou samozřejmě hostspoty, e, ty, které e, existují a ty, které mají vzniknout a také relokace. A musíme se vyhnout diskuzím na téma, e, co dřív, jestli hotspoty nebo relokace, ale zkrátka případ od případu podstoupit ten proces, analyzovat ho, získat patřičná čísla a nastavit správné procesy v zemích původu. Registrace je ta první věc, ale potom samozřejmě také relokace a lepší e, kontrola uprchlického toku. Dále je zapotřebí zlepšit přijímací zařízení v samotném e, regionu, návrat těch, kteří nemají oprávněný nárok e, tu zůstat a také bojování, boj proti pašování migrantů. S tím se samozřejmě pojí diskuze o šengenském prostoru a o dublinských dohodách. To je diskuze, která bude e, zcela zásadní. To vidíme už teď, protože e, ty vysoka, ta, ta vysoká čísla uprchlíků zatěžují systém už nyní. Čísla, která máme, nejsou reálná, ale na, na druhou stranu ten systém byl odsouzen k tomu, aby jednoho dne selhal. Když se vezmeme doslova, tak pokud pouze země prvního stupu by měla registrovat eh, lidi, to je, ta nejpří, to je ten nejpřísnější výklad Dublinu, tak to bylo odsouzeno k tomu, aby to jednoho dne selhalo. A my jsme celá léta eh, tolerovali to, že praxe vypadá jinak, než to, co je domluveno na papíře a jakožto instituce, jakožto členské státy a parlament jsme to mohli tolerovat, protože praktické dopady byly únosné, ale nyní jsou ta čísla mnohem větší a zátěž tím pádem taky roste. A my nyní nemůžeme vyhodit jaksi všechny smlouvy a dohody z okna, ale nemůžeme se vrátit k původnímu doslovnému významu eh, jejich textu, aniž bychom zavedli nějaký mechanismus sdílení eh, zátěže napříč členskými státy. My nyní máme seznam velice konkrétních a specifických eh, témat, kde komise předkládá návrhy nebo oznámila, že v nejbližších měsících předloží návrhy. Je to například posílení Evropské eh, pobřežní a eh, pohraniční stráže, A tady nizozemské předsednictví si vytklo za cíl eh, vydat během našeho předsednictví prohlášení rady a já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom mohli navázat včasný kontakt s vámi, například prostřednictvím vašeho předsedy, abychom měli lepší potom půdu pod nohama v trialozích tak, aby tyto byly založeny na vzájemném porozumění což by mohlo vést k rychlejšímu úspěchu našeho předsednictví. E, teď už se blížím ke konci, protože už jsem nyní jaksi z dychtivosti překročil časový limit, takže si vypůjčím, od to, vypůjčím si čas, o který, o který kolega skončil dříve. Pokud jde o návrhy, které spadají do spolu zákonodárství, e, tak e, Předsednictví by rádo jak si zbližovalo členské státy a instituce a konec konců je na politicích v členských státech a na vás europoslancích. Zda e, se rozhodnete přejít ten most, který my vybudujeme a najít řešení tohoto obtížného úkolu, který je zásadní pro naši budoucí evropskou spolupráci. Děkuji. Děkuji, pane Dajkhofe. Děkuji vám oběma za to, že jste dodrželi čas. A to je zároveň také trošku varování pro eh, vás oba. My máme na řečnickém seznamu všechny poslance, kteří jsou nyní v sále. Eh, já jsem zachytil trošku takový pocit ne toho, že už nyní jste přetížení po těch šesti měsících, ale samozřejmě si uvědomujete eh, rozsah problému, zejména v oblasti spravedlnosti a vnitra, kde jsou legislativní návrhy, které je potřeba dovést do konce. Já tedy navrhuji, protože pan Dajkov se zmínil o trialozích a o přípravách, tak vy jste viděli v uplynulých šesti měsících, že naši poslanci eh, pracují skvěle za podpory eh, našich zaměstnanců. Víte, jak fungovaly trialogy v uplynulých šesti měsících, takže se těšíme na efektivní a produktivní spolupráci i v následujících šesti měsících. Teď ale budete dostávat otázky o všem možném. Takže eh, prosím, eh, varuji vás, neznamená to, že musíte odpovídat na všechno, odpovídejte na to, na co můžete. A úkol předsednictví právě spočívá v tom dělat, co můžete, eh, jak na legislativní stránce, tak i jinde, tak, abychom dosáhli podobného pokroku jako eh, za lucemburského předsednictví. Eh, možná se divíte, proč vás varuji, ale počkejte a uvidíte. A neberte to nějak osobně, vy jste právě začali, je to pro vás začátek. Začněme tedy koordinátory. Vážení kolegové, eh, pokud dovolíte, tak nechám promluvit eh, koordinátory, potom dám prostor k odpovědím. A poté dám slovo ostatním poslancům, protože máme spoustu času. Nejprve, a už máme tu koordinátora za EPP, nějakého náhradníka. Takže po, po, pokud někdo přijde, tak dám slovo, ale teď dám slovo paní Zipl, prosím. Děkuji a já chci přivítat nizozemské předsednictví. Pokusím se být stručná. Moje první otázka je, máme nějakou společnou definici počítačové trestné činnosti? když někdo provede loupež, vykrade, eh, provede loupež v bance, zapouští eh, zbraní, to je jasné, ale když někdo tedy eh, prostřednictvím digitálních technologií vykrade účty v několika bankách, tak to je počítačový trestný čin a není to loupež, to také není bankovní loupež přece, to je bojiná bankovní loupež. Tam se tady máme společnou definici počítačové kriminality. A potřebujeme mít různá opatření, já chápu, ale e, ptám se, zdali e, bychom měli odlišovat tyto typy trestné činnosti. A potom finanční podpora terorismu. Ano, můžeme se snažit v Evropě a snažit se nalézt, e, jak tečou ty jejich peníze, ale co můžeme udělat a jste tady v kontaktu s ostatními, abychom se snažili zastavit financování a možná i e, e, ta největší podpora je třeba z Turecka a ze Saudské Arábie. A protože když tam to nezastavíme, tak asi nestačí, e, abychom zastavili ty toky z Evropy. Boj proti terorismu. Jak to vidíme teď tady v Evropě, mhm tady asi bychom měli lépe se naučit využívat stávající opatření. Přes víkend jsem si četla noviny, a kde se psalo, že jeden z útočníků z Paříže žil e, pod e, jaksi záminkou, že uprchlík e, pod různými jmény na různých místech v Evropě. Jak je to možné? Samozřejmě tady máme asi problém s registrací a s pořizováním otisku prstů, protože kdybychom to byli bývali učinili, tak bychom zjistili, že ta osoba již někde je v systému, tedy jeho otisky tam jsou pod jiným jménem. Takže tady máme problém a možná bychom měli se na to více zaměřit a ne pouze hovořit o zavírání hranic a o tom, že nikoho se nepustíme. Migrace. Eh, ten modernizovaný eh, model tedy eh, těch ubytovacích zařízení. A já chápu, že ti uprchlíci musí mít bezpečná místa v zemích původu i v transitních zemích, kde se budou moci uchýlit. Často ale vyplývá z veřejných debat takový dojem, že bychom chtěli, aby aby ty uprchlíci všichni zůstali ve třetích zemích. A kde jsou? Kdo jsou ty třetí země? Je to Libanon, Jordánsko, Pákistán, Turecko. To jsou země, které jsou daleko chudší než řada našich evropských zemí. Je to skutečně náš cíl pouze um, uprchlíky tedy omezit tam na eh, tyto země, to asi si myslím, že ne, ale pokud chceme posilovat ty třetí země, tak musíme jít příkladem eh, s nakládáním s eh, uprchlíky. Třeba nejenom pokud jde o jejich registraci, přijímání, ale i pokud jde o jejich relokace a integraci uprchlíků. Ještě stručně dovolte, abych se vyjádřila k tomu, že naši občané údajně nechtějí uprchlíky to se říká, to slyším, ano, oni to říkají, to je pravda, protože řada politiků to také říká a někdy eh, ani eh, vlády a politické strany eh, to nevyvrací, takže lidi jsou zklamaní, zklamáni a my tedy bychom měli v členských státech i na evropské úrovni Eh, mm, se k tomu postavit. A teď stručná poznámka k Schengenu ještě. Toky uprchlíků a terorismus. Řada lidí si myslí, že bychom měli skončit se Schengenem a začít opět mm, s kontrolami na všech hranicích. Ale za prvé, jsem si jistá, že toto nepomůže uprchlické krizi a za druhé, druhý krok, pokud uzavřeme všechny naše, vnitru, naše národní hranice, tak to nebude pouze e, e, špatné řešení uprchlické situace, ale také to bude mít velký vliv na naši hospodářskou situaci. A tudíž bychom měli, já jsem si jistá, že tady vás budeme podporovat určitě všichni a budeme se snažit nalézt řešení, tak aby všechny členské státy spolupracovaly a řešily uprchlickou kruzi v Evropě i mimo Evropu lepším způsobem, než jsme to viděli v minulém roce. Děkuji, pan Kirchhoff za EKR. Děkuji, pane předsedo. Já všem přeji šťastný nový rok a velice náročný rok, který nás čeká. Já především chci přivítat zde nizozemské předsednictví a především Eh, jak si mm, uvítat ta témata a principy, se kterými jste přišli. Ještě bych velice stručně zmínil jednu věc. Eh, nejprve obecně, pak konkrétně. Za prvé, ta vaše argumentace, že se chcete zaměřit na základní hodnoty, na to podstatné, eh, a že tedy členské státy by měly dělat to, co jsou schopny dělat sami. Ano, to je důležité a eh, le, tady ten důraz na spolupráci je možná teď důležitější než kdy jindy, protože eh, to jsou společné vízy v Evropě. Spolupráce mezi členskými státy je realizovatelná a i nutná a proto vítám toto a také eh, zaměřit se na oblasti, které budou znamenat, že Evropa a evropské země se posílí a budou lépe schopné řešit výzvy moderního světa, hospodářské výzvy i další výzvy eh, eh, v oblasti bezpečnosti, které jsme poznali. Takže ta obecná témata vítám a také i eh, jsme zmínili fakt, že nizozemské předsednictví také i jaksi bude tedy vlastně spolupracovat se Slovenskem a Maltou, eh, což jsou další následující předsednictví, což bude velice dobré pro Evropu, pro tato dvě další předsednictví. A teď konkrétně Dublin. Ano, to je velice důležité. Eh, teď nás čeká revize Dublinu, to je zcela zásadní Mm, mm, je třeba, aby všechny členské státy respektovaly Dublin. Všechno, by, mm, všechno z tohoto nařízení musí být dodržováno. A možná i zde by měl být vztah mezi eh, statusem šengenské hranice, tedy členskými státy, a jejich schopností či neschopností plnit své závazky. Já si kladu otázku, zdali předsednictví souhlasí se mnou, že bychom potřebovali mít jasnější pravidla týkající se té snahy spolupráce. To je to, co se Dublin opírá. A ještě další konkrétní bod, pane předseda, předsedo, je radikalizace. Já si myslím, že tady my jsme o tom hodně diskutovali ve výboru a vůbec v parlamentu. Já mnohokrát jsem to řekla, určitě další také to řekli, že radikalizace v zásadě je náš vnitřní produkt. My tedy neseme odpovědnost za to, co se děje pod eh, našima očima. A já si myslím, že mm, e, všichni mm, zákonodárci, zástupci mm, v komisi a jinde tedy to ví. Je třeba mít právní nástroje na trestní stíhání teroristů, to víte, že další téma, které mi leží na srdci, ale také i musíme se podívat na tu situaci v terénu holistickým způsobem. Musíme tedy zastavit radikalizaci tam, kde začíná, tam, kde vzniká, hned z začátku. A ne to řešit až na konci celého toho procesu, eh, kdy tedy se to stane nebezpečné. Já bych chtěl vědět, co hodlá dělat předsednictví, aby eh, řešilo eh, toto téma. A jinak eh, samozřejmě rád eh, zde vás vidím a uděláme vše, abychom vám pomohli a s vámi spolupracovali. Děkuji eh, paní Wikström za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla zde přivítat nizozemské předsednictví. Hodně se těšíme na spolupráci. Také jsem Eh, také já mm, zdůrazním, že vy jste nastoupili do funkce v době, která je zásadní pro Evropskou unii a velice náročná. Eh, budeme s vámi proto spolupracovat. Dovolte, abych zdůraznila pár bodů, kde je třeba, abychom vyvinuli úsilí. Za prvé za lucemburského předsednictví. Eh, Lucembursko se snažilo jak si Eh, pracovat na tom, aby členské státy eh, jak si akceptovaly ty kvóty, aby to bylo spravedlivé. A teď eh, minulý týden jsme viděli zhodnocení ze strany komise a je velice s velkým zklamáním, když vidíme ten seznam. V podstatě je to dost depresivní, když to vidíme, protože k něčemu jsme se zavázali a pane ministře, vy jste zmínil, že parlament zde reagoval velice rychle. Ano, za tři dny jsme to splnili, kdežto rada, pořád ještě nic. Takže je to teď na vás, abyste eh, posílili týmového ducha v radě. Moje otázka je tedy, jak vy zajistíte, že členské státy budou skutečně eh, z toho splnit své závazky a spolupracovat? A aby všechny spravedlivě se podělili tak, aby eh, eh, skutečně ten systém kvót začal fungovat. A za druhé, eh, ten takzvaný návrh nového Dublinu. Mm, před koncem roku vyjednávací tým parlamentu formálně navrhl, že bychom měli přijmout ten minimalistický přístup k těm nezletilým osobám bez doprovodu. To znamená, v podstatě kodifikovat návrh komise a judikaturu soudu, která se týká těchto nezletilých osob bez doprovodu. Bohužel tento návrh neprošel na radě ministrů, takže bych chtěla vědět, jak vy jako předsednictví hodláte pokračovat s tímto jaksi bodem, který není tak obsažný, ale je významný. A samozřejmě nemluvě o otázkách eh, Mm, právního státu a základních hodnot v EU. O tom tady dneska, dneska nechceme hovořit. Je to téma, o kterém ale my tady hodně mluvíme, protože to jsou přece klíčové hodnoty, o které jde. A tyto hodnoty nyní jsou ohroženy v několika členských státech. Zde opět můžu zmínit Maďarsko a ráda bych i zde zmínila Polsko teď. Vidíme zde velice zneklidňující trendy v dalších členských státech. A já se ptám, zdali nizozemské předsednictví teď zvažuje konkrétní iniciativy v této oblasti, tak abychom nakon, konečně, abychom konečně v Evropě viděli, že Rada již opustí to pohodlné politické mlčení, kdy se radši nevyjadřuje, zavírá oči, což neposlouží nikomu, kromě těch kde, států, které nyní podkopávají ta základní práva a principy. To by mě zajímalo. Zdali konečně nějaké předsednictví bude ochotno s tím něco udělat? To je zásadní. Děkuji a za Gue pan de Jong. Děkuji vám, pane předsedo, a já přece jenom využiji této příležitosti a budu hovořit nizozemsky. Samozřejmě i já přeji pánům ministrům mnoho úspěchů při nizozemském předsednictví. Bude-li úspěšné a budeme-li mít eh, dobrá řešení eh, těch stávajících krizí, bylo by to dobré, je to ze zájmu nás všech. Rád bych řekl toto. Nizozemské předsednictví, a ono to vlastně platí obecně, toto předsednictví se prezentuje velice pragmaticky. Říká, ano, my zbližujeme lidi, máme nějaké moto, nějakou vizi. To tady vlastně tak jako chybí, že moto nebo vize. A to možná potom omezuje možnost hledání kompromisu. Já myslím, že to není úplně dobrý start. Nizozemsko tradičně bylo zemí, které výrazně přispělo ke vzniku celé řady úmluv o lidských právech mezinárodního charakteru a lidská práva by měla být významným motem tohoto půl roku. A v mnoha oblastech uvedu příklad, například zde zaznělo Polsko a pán minister van den Stür zmínil význam rule of law, tak zde mám na mysli například jmenování soudců. A pak mi to přijde trochu málo, když jenom slyším, ano, bude dialog, uh, dialog i s jinými ministry. No, já, kdybych byl ministrem, van der Sturem, tak bych šel za polskými kolegy a řekl bych, rule of law, to je pro mě jedno z významných témat tohoto pololetí a já bych k tomu měl na vás ještě pár otázek. No mně zde prostě chybí určitá angažovanost, být aktivní z vlastní iniciativy. E, jmenoval jste celou řadu bodů e, programu, které mě těší, ale opravdu musíme také respektovat lidská práva, pracovat na nich. A já velice rád budu spolupracovat s nizozemským předsednictvím a doufám, že se dostaneme k upředu, protože zde máme ještě mnoho práce. Potom téma uprchlíci. To, co jsem zde právě řekl, zde platí ještě více. Možná, že nás netěší nějaké dlouhodobé výhledy a e, dlouhodobá řešení a jde o to se zaměřovat na aktuální věci, ale musíme si přiznat, že v tom panuje jeden velký zmatek. A ten, kdo tím trpí asi nejvíce, jsou ti uprchlíci samotní. Ti, kdo nejsou přijati řádním způsobem, kteří nemají vyhlídky na to, že v různých zemích Evropy jejich eh, žádosti o azyl nebudou eh, v náležité lhůtě projednány. A pak říkáte s určitou zdrženlivostí, musíme postupně ty hotspoty eh, pořešit a potom načeně říkáte, musíme se postarat o eh, ta útočiště v jednotlivých regionech. Ono jde úplně o všechno, jde o to opravdu zde hledat společná dobrá řešení pro Evropu a zde, pánové, je zapotřebí větší angažovanost. Já zde mám jeden aktuální konkrétní problém, který bych rád předložil panu ministrovi, to je situace v Kale a v Dunkirk. Tam je nějakých 2500 lidí v Dunkirk, kteří tam v podstatě sedí v blátě a e, dostat se do Anglie je čím dál tím těžší. Není to jenom evropská záležitost, je to i regionální záležitost, týká se například i Belgie která si zde dělá starosti belgická vláda. Takže jaké konkrétní kroky krátkodobé učiníte proto, aby zde byl učiněn tlak na Francii, aby ten problém neignorovala, aby tam lidé mohli podávat žádost o azyl a aby si také mohli vybrat, zda tam chtějí ten azyl a nebo mít tu možnost se vrátit. Děkuji. Děkuji. A za zelené paní z Argentiny, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. A i já velice vítám pana ministra a pana státního tajemníka. Na úvod bych začala polským eh, mediálním zákonem a polským ústavním soudem. Pochopila jsem, že náš premiér pan Rutte chce komentovat zdrženlivě, ale potom zde opravdu vidím problém leadershipu EU, protože Donald Tusk, eh, Polák, který má určité problémy se stávajícím polským premiérem, tak od něj nemůžeme očekávat, že jeho kroky budou efektivní. Ta zodpovědnost de facto leží na nizozemském předsednictví v tom smyslu se jasně vyjádřit k situaci v Polsku a dát najevo Evropské komisi a Evropskému parlamentu, že zde v radě je podpora proto, aby se mohlo hovořit o protidemokratických tendencích a řešit je. Potom to, co dělala nizozemská eh, vláda v předvečer předsednictví, a to byly ty myšlenky týkající se omezování cestování těch, kdo mají nenávistné projevy. Eh, mě by zajímalo, jak to vypadá aktuálně, protože já si pamatuji, že například eh, Geert Wilders nemohl cestovat do Velké Británie. Je to také šiřitel nenávistných eh, projevů, nebo se to týká jenom nenávistných projevů náboženského charakteru? Takže mě by zajímalo, jak toto vidí nizozemské předsednictví. A potom po rozhodnutí německých soudů i nizozemské soudy řekly, že nebudou vydávat eh, podezřelé obviněné do Maďarska v rámci evropského zatýkacího eh, rozkazu, protože je tam tak eh, špatná situace v eh, vězeňských zařízeních, že to je v rozporu s článkem 3 Evropské umluvy o lidských právech. Není toto tedy příležitost k tomu prodiskutovat evropský zatýkací rozkaz a jeho eventuálně revidování a poskytování e, právní pomoci zadrženým. Paní Sipolu se ptala na definici cybersecurity a mě by zajímalo, zda také uvažujete o definování e, vnitrostátní bezpečnosti, protože vy e, zde hovoříte, že je důležité bojovat proti terorismu ale my vlastně nemáme žádnou evropskou definici vnitrozemské bezpečnosti a přitom zde máme vlastně přeshraniční nebezpečí, které ohrožuje tuto bezpečnost a proto bychom potřebovali takovou společnou definici. Potom uprchlíci a migrace. Například eh, včera v nizozemské televizi pan premiér Rutte řekl, a už to také říkal dříve, že ten příliv uprchlíků do Evropy musí jít na nulu. A pak dodal, až potom by měla Evropa začít platit Turecku. A já bych se chtěla zeptat, zda to je opravdu toto, co tvrdí nizozemské předsednictví a může nizozemské předsednictví něco říci k těm platbám. Pokud vím, tak z těch 3 miliard ještě nebylo odeslán ani cent a navíc se zdá, že se, e, jsou zde spory mezi jednotlivými státy, kdo kdy co má platit. Pak jsem se dívala na čísla, která pravidelně aktualizuje komise. Realokace uprchlíků z Řecka a Itálie. Před šesti týdny Nizozemsko uvedlo, že je ochotné přijmout prvních 100, myslím z těch 1500 převzít, nebo možná to bylo víc než 15, ale prostě vzít těch prvních se 100 eh, eh, z toho počtu, ale zatím se nestalo nic. A státní tajemník s právem říkal, že nemáme diskutovat o tom, zda to půjde, až když budeme mít hotspot a budeme vědět, kde je příčina. Ale když Nizozemsko řekne, že bychom teď opravdu neměli na sebe zájem hledět, ale opravdu něco konkrétně dělat, tak by asi bylo dobré, kdyby Nizozemsko šlo nyní příkladem v těch realokacích. Eh, protože v těch realokacích šlo Lucembursko příkladem, bylo to prvních pár desítek lidí, což také nebylo mnoho, ale vy byste měli vyslat signál tím, že byste opravdu to vzali eh, to sebe ve velkém. A potom hraniční kontroly. Jeden nizozemský eh, ministr uvedl návrh takzvaného mini Schengenu. Včera v eh, nizozemské televizi té diskusi to zůstalo tak trochu ve vzduchu, ale nizozemský premiér v podstatě eh, sugeroval, že pokud teď na jaře nesnížíme výrazně příliv uprchlíků, tak Nizozemsko bude individuálně zkoumat další opatření. Mě by zajímalo, co to je. Děkuji. Děkuji vám a paní Ferrara za FDD. Děkuji, pane předsede, dobré odpoledne. Eh, tedy kromě těch jednotlivých legislativních návrhů, eh, kde určitě budeme muset vyvinout velkou práci, tak mm, mm, pár úvah o spolupráci mezi členskými státy. Mm, to je klíčové pro všechno. A mm, podle toho, co jste řekli, tak musím zdůraznit, že je evidentní, že zde chybí reálná spolupráce mezi členskými státy. Reálně chybí vůle spolupráce. E, ani na to nemáme nástroj, ani e, nemáme nějaké nařízení, nějaký předpis, který by byl užitečný a který by byl řešením problému. A mm, to nebude existovat, dokud nebude existovat vůle spolupráce ve světle toho, co jsme viděli, co se děje, nebo dělo eh, v poslední době, tak ve většině případů každá norma, každý normativní návrh z Evropského parlamentu, eh, eh, který se opíral o komunitární podstatu, tak to naráželo na radu, kde se to zarazilo a v podstatě zcela to bylo smeteno. Také jsme to viděli i nedávno podle událostí v Paříži v souvislosti s výměnou informací. Tady eh, informace sice byly, ale nevyměňovaly se. Nefungovalo to opět kvůli nedostatečné vůle ke spolupráci mezi členskými státy, ať je to boj proti terorismu, tak jak správně zde jsme slyšeli. Tam je potřeba více vyměňovat informací, ať je vůbec boj proti organizovanému zločinu korupci. Určitě tady je hodně co zlepšovat, eh, ale prvním krokem musí být vůle spolupracovat je třeba si položit otázku, zdali vůbec státy jsou ochotny uvažovat komunitárně, anebo jenom mezivládně. Můžeme diskutovat o tisících legislativních návrhů, ale eh, ty všechny budou zbytečné pak. Teď pokud jde o migraci. Hovoříme o systému přijímání a velice často, ale eh, mm, to ani není mm, jaksi hodno toho slova, protože Eh, ty systémy ukazují, že opět zde není žádná solidarita, spolupráce, systémy kvót, eh, to selhalo, jak vidíme, ty mm, čísla, čísla jsou směšná, eh, i když před ne, ne, 159 mm, reko, re, reko, realokováno z těch 60 tisíc, no tak to asi s tím se nic takto neudělá. I pane ministře, vy jste říkal, že bychom měli být striktnější vůči nelegální migraci. Měli bychom posilovat eh, navracení. Ale jak? Repatriace jak? Zde přece ani není schopná Evropská unie pomáhat eh, těm členským státům, které mají problémy s repatriací. A jak to bude v souladu s lidskými právy? Jak to udělat, když neexistují bilaterální smlouvy? Ano, posilovat repatriace, ale já bych chtěla pochopit v praxi, jak to hodláte udělat. A ještě se k Schengenu. Je třeba opět otevřít Schengen. Ten ediv nefunguje. Co to ale znamená? Přehodnotit otevřít Schengen. Bude existovat volný pohyb nebo ne? A i v tomto případě eh, zde eh, někdo hovoří o mini Schengenu. Co to znamená? Jaký by to mělo dopad? Kdo o tom bude rozhodovat? Jak se to bude realizovat? Eh, opakuji. Buď existovat volný pohyb, anebo ne. A mm, tedy skutečně a kdy se rozhodne, že se otevře Schengen, to je přece jeden z pilířů Evropské unie. Vyhodnotili jste, jaký by byl dopad na budoucnost Evropské unie? A nakonec téma základních práv a e, právní stát. Zcela souhlasím. Já jsem byla zpravodajkou e, k základním právům za leta 2013-14 a já jsem viděla, jak problematické to je právě hovořit vůbec a nalézt konsensus, většinový konsensus, pokud jde o monitoring jednotlivých států. A tak se vás ptám, jaké iniciativy hodláte přijmout, abychom zajistili skutečné informace, abychom měli skutečné informace, reálné informace o stavu lidských práv v jednotlivých státech. A potom, jak tedy intervenovat v jednotlivých členských státech, preventivně intervenovat. To nás zajímá prevence porušování lidských práv a ne potom eh, reagovat ex post, když už k něčemu dojde. Děkuji. A děkuji a nakonec paní Metzola za EPP. Děkuji, Klode. Chtěla bych se připojit k těm kolegům, kteří vítali eh, vaše úvodní příspěvky za nizozemské předsednictví. Já jsem z Malty a eh, pro mě eh, vzhledem k tomu, že Malta je součástí vašeho předsednického tria, je naprosto zásadní, abychom mohli spolupracovat s nizozemským předsednictvím. Letošek bude velice důležitý rok budeme eh, dále pracovat na tom, co začalo už eh, posledními volbami do Evropského parlamentu v loňském roce. Pracujeme na zprávách o migraci. Já pracuji na této zprávě společně s kolegyní Kenge A všechny ty problémy, o kterých jste se zmínili, budou eh, pojednány v této zprávě, která bude představena v pondělí večer ve, Str- ve Štrasburku, příští pondělí. Eh, chtěla bych se soustředit na několik důležitých bodů. Je zapotřebí si uvědomit, že, budeme diskutovat, že budeme diskutovat o dublinském nařízení a o tom, co eh, doposud selhalo, tedy které části aky týkající se imigrace. Chtěla bych pozvat nebo vyzvat nizozemské předsednictví, aby s námi diskutovalo o solidaritě a o relokaci. relokaci. Musíme ale konstatovat, že po šesti měsících se toho příliš mnoho nestalo a že neuměrně mnoho odpovědnosti leží na některých určitých zemích. My bychom rádi dosáhli nějakého pokroku. A naše frakce EPP trvá na implementaci e, evropského asilového práva. Domníváme se, že je zapotřebí zatlačit na ty země, které plně neimplementují všechny detaily, které jsou obsaženy e, v, příslušných, v příslušné směrnici a nařízení. E, na ty je zapotřebí vyvinout vyšší tlak. Předsednictví by mělo zatlačit na ty země, které neimplementují tyto detaily. tak aby platili požadované standardy a aby byly dodržovány, dodržovány zákony na všech stranách. Pokud jde o pohraniční stráže, EPP vítá tento návrh komise a chceme na něm dále pracovat v následujících šesti měsících. Děkuji. Eh, já bych teď chtěl poprosit eh, pány ministry na eh, úvodní reakce, bezprostřední reakce na poznámky koordinátorů. Ještě dalších 13 poslanců žádá o slovo, takže neříkejte zatím všechno. Jsou to kolegové, kteří pracují na konkrétních tématech. Nyní vám tedy dávám slovo na 5 až 6 minut. Nejdřív pan van der Stur. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych říci, že jsem velice rád, že s vámi mohu diskutovat jménem Rady o důležitých tématech, o kterých zde přítomní poslanci hovořili. Nejprve k terorismu. Předsednictví se soustředí na implementaci operačních opatření odsouhlasených v rámci obnovené evropské strategii vnitřní bezpečnosti. Zejména zdůrazňujeme důležitost rozšířené výměny informací, jak už někteří poslanci eh, se o tom zmínili. A jedním z nejdůležitějších témat na nadcházející radě, kde váš předseda bude přítomen, bude otázka, jak zajistíme, že výměna informací bude probíhat. Budeme se samozřejmě soustředit také na implementaci eh, již schválené legislativy. A jak už jsem říkal, eh, Rada vždy usiluje o rovnováhu mezi ochranou veřejnosti před hrozbami a eh, zachováním standardů a práv. Pan Kirkhope hovořil velice laskavě o svých nadějích, které vkládá do nizozemského předsednictví a do celého předsednického tria. Eh, já bych mu chtěl tímto poděkovat. Pak mi položil otázku týkající se radikalizace. Já myslím, že Rada komise i parlament eh, odvedli mnoho práce na tématu radikalizace. Eh, dobrým příkladem je internetová jednotka u Europolu, která už nyní sklízí značné úspěchy a využívá značné zkušenosti našich britských kolegů. Pokud jde o radikalizaci, Rada si uvědomuje, že to je eh, oblast, kde bychom rozhodně měli eh, si vyměňovat osvědčené postupy. Jak pokud jde o projevy nenávisti, eh, tak e, i o další činy. 2. E, února se bude konat e, konference na vysoké úrovni o boji proti radikalizaci a násilnému extremismu a tam se bude hovořit o všech těchto tématech. Paní Sargentini se také ptala na šíření nenávisti kázání nenávisti. My jsme se o tom v radě, my jsme se tím v radě zabývali a soustředíme se na dvě věci. Šíření osvědčených postupů a také bilaterální kontakty s konkrétními lidmi, které považujeme za kazatele nenávisti. Tady zase spolupráce je klíčová pro úspěch. Samozřejmě spolu s ostatními těmi body, které jsem zmínil, jako je internetová jednotka u Europolu a také Centrum boje proti terorismu u Europolu. Paní Wikström se ptala na právní stát. Podobnou otázku položil také pan De Jong. A právě tak paní z Argentiny. Nedávný vývoj událostí v Polsku, pokud jde o e, ústavní soud a o mediální zákon, to e, navozuje otázky týkající se právního státu. Je zapotřebí, aby základní hodnoty Evropské unie byly plně respektovány v celé unii. E, proto e, pozorně sledujeme kontakty mezi komisí a e, polským parlamentem a vládou. Příští středu se o tomto tématu bude diskutovat na kolegiu komisařů a poté možná se dozvíme více o stanovisku komise. Samozřejmě, e, pokud jde o kontakty e, Rady Evropy s polskou vládou, ty jsou také velice důležité. Zejména Benátský výbor tady může se hrát důležitou roli. 19. ledna se bude ve vašem parlamentu na plénu diskutovat o situaci v Polsku, což také zdůrazňuje důležitost tohoto tématu. Jménem předsednictví předsednictví rady eh, můj kolega ministr zahraničí se účastní této diskuze. Pan De Jong se mě zeptal, eh, jestli budu v kontaktu s polským kolegou. Eh, samozřejmě ano jakožto zástupce předsednictví rady samozřejmě budu v kontaktu s, s, s polským kolegou ohledně mnoha, tématů, mnoha témat, včetně tohoto, tedy zachování právního státu. Paní Sipl se ptala na kyberkriminalitu. Nejprve jste se ptala, zda máme společnou definici kyberkriminality. Kdybychom měli, tak bychom vám to jistě řekli. Definice kyberkriminality existuje samozřejmě, protože všichni vědí nějak intuitivně, co to je, ale já uznávám, že jsou jaksi nejasné zóny na okrajích této definice, tam, kde se to překrývá s jinými pojmy. Rada považuje za zásadní, to, že eh, kyberkriminalita nás staví před nové výzvy. Eh, kromě toho příkladu, který uváděla paní Zipl, eh, tedy u té, u té bankovní loupeže, tradičními způsoby tam je jasné, kde leží hranice jurisdikce a které státní zastupitelství to dostane na starost. Nicméně, jestliže server je ve Francii, zločinec je v Německu a oběť žije v Řecku, tak máme problém s jurisdikcí. A to je právě jedna z otázek, o které kterými by se nizozemské předsednictví eh, chtělo zabývat v následujících šesti měsících. Dále jste se ptali na finanční podporu. Eh, bude probíhat diskuze na základě návrhu komise a rada si plně uvědomuje, že budeme muset tuto problematiku proskoumat eh, v širokém slova smyslu, protože samozřejmě nechceme, aby teroristické organizace získávaly vůbec nějaké finance. Eh, pan De Jong potvrdil, a za to bych mu chtěl poděkovat, že i on je ochoten spolupracovat a usilovat o e, dobrou výměnu názorů na téma právní pomoci. Rada toto potvrzení vítá a těším se na naše další jednání v budoucnu. Paní z Argentiny se ptala dále na Maďarsko. A na situaci e, nizozemského soudu. Tady jde o to, že nizozemský soud eh, pozastavil od, eh, převoz vězňů do Maďarska, dokud nerozhodne eh, Evropský soudní dvůr. Rada tedy čeká na rozsudek a poté zhodnotíme jakékoliv následky a samozřejmě budeme o nich diskutovat, bude-li to nutné a budeme zohledňovat také situaci ohledně evropského zatýkače v této souvislosti. Paní Ferrara se ptala na boj proti terorismu a výměnu informací. Já jsem členem rady už rok a e, mám osobní názor, že všechny členské státy jsou přesvědčeny o důležitosti výměny informací. Na neformální schůzi ministrů se budeme soustředit na to, jak zlepšit výměnu informací, eh, zejména týkajících se prekurzorů výbušnin a střelných zbraní a je zapotřebí zdůraznit také důležitost místního přístupu protiteroristických strategií. Eh, domnívám se, že všichni členové rady eh, pevně věří, že spolupráce je nutnou klíčovou složkou úspěchu v boji proti organizovanému zločinu a proti terorismu. A nizozemské předsednictví si to rovněž velice dobře uvědomuje. Tak, pane předsedo, myslím, že jsem odpověděl na vše. Ano, budou ještě další otázky na mechanismus právního státu v dalším kole. Nyní pan Dijkhoff, prosím. Já vím, že otázek je hodně, ale dostanete jich potom ještě více, které se týkají migrace v tom příštím kole otázek, takže prosím odpovězte v pěti nebo šesti minutách na úvodní dotazy koordinátorů. Dobře, tak e, já e, odolám pokušení e, odpovědět nejprve na ty lehčí otázky a pak říct, tak už mi vypršel čas. Několik těch otázek se tu opakovalo. Pokládali jste je vícekrát a jedna z nich se týká mechanismu relokace a toho, zda plní účel nebo neplní. Podíváme-li se na dosavadní čísla, tak já nechci tu situaci nějak obhajovat, ale když si podíváme na to, co, na čem jsme se dohodli, tak relokace zatím vůbec není možná. Možný je transfer, převoz. Protože eh, relokace se zakládá na myšlence, že nejprve proběhne registrace a přijetí a k tomu je zapotřebí vybudovat eh, hotspoty a zajistit, aby byli schopni eh, registrovat lidi a ukládat jejich otisky prstů do systému, do kterého pak bude možno vstoupit. Do této fáze jsme se ještě nedostali. Zatím probíhají e, analýzy jednotlivých případů, e, jak si takové první, první prověrky zda spadají do toho stanoveného množství 75% plus, nějaké, eh, plus nějaká rezerva. Eh, jaké mají výhledy jazda eh, potřebují povolení či ne, zda existuje nějaké logické místo kam tyto lidi relokovat. To všechno zatím ještě není vybudováno. Takže právě to e, jsem myslel tím, že musíme e, odvést ještě mnoho práce, než relokace začne. My už nyní testujeme systémy na to, aby se e, proces zlepšil. Pokud jste se ptal konkrétně na nizozemskou pozici, tak očekáváme do konce týdne, že první lidé budou relokováni z Itálie a z Řecka Nicméně to není ten relokační proces, který jsme plánovali a který si představujeme. Ten zatím ještě neexistuje. Já si myslím, že nemůžeme čekat, členské státy nemohou čekat, až všechny hotspoty budou fungovat tak, jak chceme. Musíme začít převážet lidi dříve. Je to tedy takový dvoukolejný proces. A když to vezmeme z druhého konce, neznamená to, že všichni lidé uvíznou v zemi prvního vstupu. Už mnoho let existuje systém neformální relokace, kdy e, člověk vstoupí do jedné země, tam se registruje či ne, většinou ne, a posune se dál, jak si relokuje se sám. A my bychom to chtěli e, nějak systematizovat. Musíme tedy postupně e, urychlit to tempo. Já jsem tím frustrovan tak jako všichni eh, ostatní, zejména po té, co jsem v prosinci navštívil řecké ostrovy. On to opravdu není jednoduchý úkol. Samozřejmě eh, ještě nejsme v cíli, čekali jsme více, ale zároveň nechci tvrdit, že se nestalo nic. Museli jsme začínat někde zcela od nuly. Na některých ostrovech opravdu nebylo původně nic. Takže není to nějaký dobře promazaný systém, který by stačilo přizpůsobit. E, z, z vnějšího pohledu si, se můžeme ptát, proč snímáte otisky prstů na celuloid a ne počítačem. E, to proto, že veškerá kapacita počítačů na těch ostrovech je e, zahlcená. Takže my máme na výběr buď ty lidi neregistrovat, anebo je registrovat staromódním způsobem. I když riskujeme, že jejich data budou ztracená a nikdy se třeba nedostanou do Eurodaku. Takže já neříkám, že si vedeme skvěle, nebo že to tempo je eh, dobré, nebo že děláme zázraky. Samozřejmě je zapotřebí v tom procesu eh, pokračovat. A samozřejmě rada měla přijmout ten návrh dříve, čímž bychom získali více času. Další otázky se týkaly potom budoucnosti Schengenu. A eh, té dobře, eh, dobře známé nabídky nebo dobře známého návrhu na mini Schengen eh, o kterém diskutuje několik zemí, včetně Nizozemska, tak já bych k tomu chtěl říci, to není cíl, tento návrh. Schengen je to nejlepší, co můžeme získat. Toto tedy není plán A, ani plán B, ani plán C. Není to ani tak, že Schengen by byl spochybňován politickou vůli nebo politickým rozhodnutím členských států. Na jaře roku 2015 to byla pouze taková analýza pokud nedosáhneme toho, že všechny členské státy najdou společné řešení, nebo tedy státy Schengenu, pak časem bude šengenská dohoda ohrožena. To je pouze analýza, konstatování. To ne, že bychom chtěli, naopak. Potom, když to tempo e, uzavření dohody nebylo dostatečné, tak ta hrozba nebo vzrůstala to není to, to, to, to, to není vtip. Pokud země nechávají lidi projet eh, do té hrstky zemí, kam všichni míří a které všechny přijímají, eh, tak potom samozřejmě eh, dosa, do, došlo k obnovení hraničních kontrol a tak dále. Pokud ty země pouze čekali na výmluvu, na záminku, tak to mohli udělat dávno. Ty země to nedělají proto, že chtějí. Také do toho jdou velice nerady, dělají to proto, že nemají žádnou jinou možnost. Myslím si, že v případě krizového plánování je logické říci, eh, chceme eh, rozdílení zátěže mezi eh, celou 28. Chceme redukovat přítok uprchlíků prostřednictvím lepších dohod se zeměmi v regionu. A toto kombinované úsilí je potom eh, tou cestou. Víme ale, že není zaručené, že dospějeme k dohodě. A některé země potom začnou eh, si říkat, co když. Eh, začnou přemýšlet o nouzových scénářích. Není to, jak říkám, plán A, B ani C. Doufám, že na to nikdy nedojde. Není to návrh, je to pouze jakési eh, záložní opatření. Nijak na něj netlačíme, nijak ho neprosazujeme, protože ostatní řešení se nám líbí mnohem více. Já neočekávám, že vlády řeknou, plán A nevyšel, tak nebudeme dělat nic. To také není realistické. Takže to říkám proto, abyste měli lepší přehled o tom, v jakém kontextu ten návrh vůbec vznikl. Pane ministře, my upřímně řečeno bychom rádi slyšeli více. E, já vidím na seznamu, že jsou tu kolegové, kteří se budou ptát na migraci a také na Schengen, takže já bych jim rád dal prostor a potom budete moci ještě doplnit to, o čem jste právě hovořil. Já bych tedy chtěl dát slovo všem. Já vím, že vy tu můžete zůstat nejméně do pěti, pokud vím zatímco pan eh, van der Ster bude muset jít o tři čtvrtě. Já tedy dám slovo kolegům a potom budete mít více času hovořit o tom, o čem jste hovořil nyní. Eh, nejprve tedy eh, má slovo pan Bony a prosím, omezte se na dvě minuty. Pan Bony. Pane předsedo, já budu mluvit polsky. Páni ministři, Děkuji za prezentaci priorit nizozemského předsednictví. E, tyto dva aspekty, ochrana hranic, e, kvóty, používání nových technologií na ochranu našich hranic, e, zachování Schengenu a nová směrnice o boji proti terorismu, lepší výměna informací, to jsou klíčové návrhy. A tady jsme ztratili hodně času. Ano, to znamená lepší spolupráce, která chybí. A potom otázky právního státu. Já jsem z Polska a chtěl bych poděkovat mm, panu ministrovi za velice jasné informace. Vy jste nás informoval, že komise to hodlá řešit. Neměli bychom zavírat oči nad tím, co se děje v Polsku. A myslím si, že právní stát a Eh, ústavní soud eh, a metoda eh, toho, jak ten soud teď bude fungovat, to všechno znamená mm, podkopání hodnot. A i se o tom bude diskutovat v Benátské komisi. A došlo k porušení dalších pravidel, jako státní služba a mm, mm, zhoršila se kritéria pro uh, E, osoby ve vysokých funkcích ve státní správě. I přes některé námitky v Polsku, tak nyní byl e, e, se zavádí nový, řekl bych, policejní zákon, který zvrátil tu rovnováhu mezi ochranou osobních dat a bezpečností, protože zde se prolamují různá kritéria, Mm, různé práva, třeba bude možnost eh, v podstatě stopovat lidi na sítích eh, eh, a, a mm, pokud vláda nestáhne ten návrh, tak musím s politováním říci, že to bude velice špatné a já doufám, že o tom tady budeme jednat. Děkuji. Kolegové, prosím dvě minuty všichni. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla přivítat a poděkovat ministrům holandského předsednictví za ten program, který nám představili. Také především chci poděkovat panu ministrovi van der Stenovi za to, co řekl ke směrnici o nezletilých osobách, kde jsem byla spravodajkou a mm, na čem jsem pracovala se stínovými zpravodaji a i lucemburské předsednictví vyvinulo velké úsilí, abychom se dohodli. Takže zde chci vyjádřit e, velké ocenění a i povzbudit nizozemské předsednictví, aby pracovalo na e, e, té směrnici, na které pracuje pan De Jong, to jsou ta procesní, procesní záruky. Dále, velice rychle na témata, o kterých se tady mluvilo. Za prvé terorismus. Pokud je o terorismus, já jsem tady o tom moc neslyšela, ale já myslím, že by bylo třeba z, především e, zdůrazňovat prevenci radikalizace prostřednictvím školství, prostřednictvím tedy výchovy, integrace a podobně. Dále, ještě další aspekt u terorismu a to je boj proti e, Eh, jaksi eh, eh, takové té tedy organizované kriminalitě, která poskytuje financování terorismu, například nezákonný obchod se zbraněmi. A pokud jde o ob- organizovaný zločin obecně řečeno, tak zde Mm, jsme, mm, nás čeká ještě mnoho práce, protože to jsou trestné činy organizovaných eh, skupin, které v podstatě podporují terorismus a potažmo migraci. A tady mm, u tohoto tématu nás čeká hodně práce. A já bych tedy se chtěla zeptat, co eh, hodlá s tímto nizozemské předsednictví udělat. Děkuji. Děkuji. Paní Intveld, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane van der Störe, pane Dejkhofe, to je skvělé, že vás zde vidíme dnes a asi se uvidíme častěji v těch příštích šesti měsících. Máme málo času, tak jenom stručně několik otázek. Za prvé, otázka uprchlíků. Upřímně řečeno, slyším zde příliš mnoho slov. Asi každý ví, že téma uprchlíků je velké a složité, ale není nezvládnutelné. Jediný důvod, proč jsme ztratili nad tím kontrolu, je ten, že jednotlivé národní vlády prostě o to nemají zájem. Takže vaším úkolem pro 6 měsíců je podněcování politické vůle. Takže nejde o to diskutovat o Eh, řešeních, ale o to, jak se postaráte o to, aby 28 státních vlád eh, bylo v jedné linii. A potom otázka právního státu Polsko a Maďarsko vždy se říká, budeme to sledovat, budeme to monitorovat, počkáme si na výsledky Evropské komise. No, ale vy přece sám říkáte, že jsou zde obavy týkající se situace v Polsku, že je zde znepokojení. Tak pak Předpokládám, že i rada si udělá evaluaci situace a nečeká, až ve středu odpoledne k tomu něco řekne Evropská komise. Takže jsem zvědavá, jaký potom bude výsledek toho vyhodnocení na straně rady. A co se týče dialogu o právním státu, já vítám ten první krok, ale myslím, že to je trochu málo, aby se jednou do roka velice obecně a nezávazně hodil, hovořilo o principech právního státu. Přitom víme, že u stolu eh, sedí některé vlády, kterým je právní stát, dovolte mi tak říct, je ukradený. A to není jenom otázka z morálního hlediska, ale kolega už o tom hovořil. Když se pak dostaneme na, do takové situace, kdy například e, vydávání na základě evropského zatýkacího rozkazu už nefunguje, tak to má dopady i na bezpečnost. A zde je tedy takové to duo právního státu i vlastně bezpečí a myslím, že zde by se měl posílit dialog pod vedením nizozemského předsednictví. A potom, co uděláte v souvislosti se zablokování dvou významných směrnic? Ta první nediskriminační směrnice, ta už je zablokovaná asi 10 let a potom zablokování takzvaného uznávání property regimes eh, při uzavření partnerství a manželství v jiných státech, což blokuje Polsko a Maďarsko. Takže co uděláte pro dotažení těchto témat? Děkuji. Děkuji vám, paní Keller. Děkuji. K těm relokacím jistě není to lehké a je to poprvé, nebo řekněme podruhé, kdy se tím snažíme aktivně zabývat. Nicméně to nevysvětluje ten fakt, že Nizozemsko nabídlo pouze 100 míst. A to nevysvětluje to, že některé země nabídly místo vůbec žádné. A potom se z toho můžeme několik věcí naučit z, toho zkuš- z těch zkušeností posledních měsíců. Například, že ty čekací doby pro uprchlíky jsou příliš dlouhé. Čekat eh, až dva měsíce, to je příliš dlouho pro uprchlíky, kteří prostě potřebují někam někde být a ne se trvá to na er- neadekvátních místech tak dlouho. Já myslím, že celá řada drobných věcí, které bychom mohli vyřešit a udělat proto, aby se situace usnadnila a zlepšila, to bych chtělo vyšší flexibilitu členských států a mě by zajímalo, zda vy, pane Dejkhofa nebo nizemské předsednictví na tom chce zapracovat, aby se to posunulo. A potom jste hovořili o těch uprchlících a kontrolách, eh, kdo tedy jako se sem dostává a o otázkách pašování. Ale my nic toho nevyřešíme, pokud nebudeme zde mít také legální cestu pro uprchlíku, jak se dostat do Evropské unie, například na pozemní hranici. Dalo by se to udělat snadno, mělo by to celou řadu výhod a zachránilo by to celou řadu životů, takže mě zajímalo, zda nizozemské předsednictví v tomto smyslu bude mít nějaké iniciativy, tak aby zde bylo možnost i legálního vstupu a nejenom pro nějaké marginální množství několika tisíc uprchlíků z Turecka, ale aby to byla skutečná alternativa. Děkuji. Pan Kirkos. Děkuji, já budu hovořit řecky. tak já jsem si prostudoval velice zajímavé texty nizozemského předsednictví a prioritou je ochrana hranic, hotspoty, uprchlíci, rozdělení, zodpovědnosti. Ty hotspoty ty ještě nejsou zřízené, už měly být v říjnu. Politika navracení ta de facto nefunguje. Já jsem byl před několika týdny v Pakistánu a polovina eh, no prostě to tam nějak nefunguje, to navracení. Um, příští pololetí určitě další tisíce osob překročí naši námořní hranici, s tím musíme počítat. A za šest měsíců potom budeme vyhodnocovat výsledky nizozemského předsednictví. A pokud zde budeme mít 100% osob, které budou přijímány důstojně, tak to by bylo ideální, aby bylo možné také náležitě realokovat, aby si mohli požádat o azyl a případně mohli být náležitě navraceni. No a někdo nám teď říká, ano, toto je ideálně, děláme vše, co dělat můžeme, no ale není zde vlastně konkrétní plán. Je zde vlastně jenom taková ochota, takový goodwill ale nikoli konkrétní plán. A my nechceme, pane Dejkhofe, abyste zde šířil vaše hrůzy a obavy, ale my nemůžeme si dovolit další léto, které bude tak jako to loňské. My potřebujeme od vás konkrétní harmonogram, kdy ty hotspoty budou. a kdy tedy bude možné zahájit tu politiku navracení. Chceme zde mít konkrétní čísla týkající se vašich cílů a vašich postupů nizozemského předsední. Nechceme jenom nějaký líbivý text, ale i text, který bude psala fakta. Děkuji. Děkuji, paní Kiongi. Eh, grazie. Děkuji. Já bych navázala na téma, které připomněla kolegyně Mecola. Příští týden eh, právě se bude předkládat tato zpráva, mm, která je strategická, která se bude zabývat tématem imigrace a tady bude potřeba globální podporu. Mm, tato zpráva z vlastní iniciativy obsahuje řadu bodů, které jste předložili i vy, a eh, takže já mám pár otázek pro to. Za prvé, to je takové přání. Já si přeju, aby se nám podařilo úzce spolupracovat během vašeho předsednictví právě v té, na této agendě, která eh, bude oficiální strategií Evropského parlamentu k tématu migrace tedy. Za druhé, vy jste hovořili také i o potížích, se kterými se potýká řada států eh, při eh, zvládání migračních toků. Jak tedy hodláte, jakou pomoc hodláte poskytnout právě těmto členským státům? A to především, jak hodláte řešit téma eh, kontrol na hranicích, protože to je pořád více a více jaksi aktuální jak i připomněla další kolegyně, v této okamžiku teď se diskutuje právě o mini Schengenu. A, mm, takže mohli byste e, se o tom zmínit? A jako poslední bod, na který chci upozornit, já jsem vůbec neslyšela nic o boji proti rasismu, xenofobii, islamofobii a afofobii. Takže chybí zde vůle? paní Stevens. Ja, dank u wel, voorzitter. Děkuji vám, pane předsedo, kolegové, paní ministři. Chci se zeptat na téma migrace. Pokud jsem to poslouchala správně, tak jste uvedli, nebo tak to chci se zeptat. Myslíte si, že Evropa, uprchlíci, kteří jsou například chráněni v Turecku, mohou být posláni zpět, anebo že každý uprchlík, který eh, se dostane do Evropy, musí být eh, i hned přijat v Evropě a tedy eh, někam přidělen. Pak jste hovořili o pravidlech Dublinu. A tam v podstatě to znamená, že ta země, do které oni přicestují, tak ta země se potom stará o to přijetí těch eh, uprchlíků, ale vzhledem k tomu velkému přílivu uprchlíků do Itálie a do Řecka to není už udržitelné. Znamená to, že budete tedy trvat na těch relokacích, pokud ano, tak jak? Eh, budete trvat na těch stávajících plánech, anebo budete hledat jiné cesty? a předkládat jiné návrhy. Protože ignorovat dublinská pravidla to také není reálná cesta, ale jaká je pro vás tady tedy eh, alternativa? Děkuji. Dol. Děkuji. A chci poděkovat nizozemskému předsednictví, že se Eh, s námi podělilo o své priority. Nebudu se vracet k relokačnímu mechanismu, už k němu zazněla řada otázek. Ale pane Dejkhofe, vy jste neodpověděl na celou řadu našich otázek, alespoň podle mého názoru. Já jsem z Malty a při četbě vašeho programu mě potěšilo, že potrhujete význam solidarity a zodpovědnosti členských států. A můžeme říci, že se věci pohybují kupředu pomalu, že zde nejsou dostatečné kapacity v členských státech, ale to neznamená, že můžeme nechat ty věci tak, jak jsou a nedělat vůbec nic. A říkám to proto, že zde hovořím jako stínová zpravodajka za SAD pro permanentní relokační mechanismus. Protože to bude případná ztráta času, pokud se snažíme udělat návrh eh, týkající se solidarity a ten návrh se bude týkat permanentního stavu, když nejsme schopni ničeho dosáhnout ani v souvislosti s tím dočasným mechanismem. Mě by tedy zajímalo, co nizozemské předsednictví a co celé předsednické trio zde chce konkrétně udělat. A pro pana ministra van der Störa a otázka používání technologií pro boj proti organizované trestné činnosti. To je také důležité v oblasti uh, pašování v Evropě a musíme opravdu celostně přistupovat k organizovanému zločinu a pašerácí lidí a jak se zde chcete opravdu postarat o to, že zde budou konkrétně vyvážena základní práva a bezpečnost. Děkuji, pane ministře. Vy jste zmínil, jak významná je ten faktor právního státu pro nizozemské předsednictví. Já to velmi vítám a velmi rád s vámi budu v této oblasti spolupracovat. Protože toto téma je opravdu klíčovým problémem EU, protože jsou evropské státy, kde eh, si neváží eh, svobody médií, ústavního soudu a podobně. A Maďarsko a Polsko jsou zde příkladem neliberální demokracie. V Evropském parlamentu byla celá řada diskusí, eh, prohlášení, monitoringu týkající se právě situace právního státu v EU, ale v reálu se nestalo nic. Nedoslo zde k žádným klíčovým změnám v těchto zemích, v těchto oblastech a proto celá řada občanů a voličů se ptá nás a ptá se vás, co uděláte, co uděláme proti tému typu neliberální demokracie v Maďarsku a v Polsku. A já jsem přesvědčen o tom, že zde opravdu mnohem více musí udělat rada a proto se vás chci zeptat, jaké jsou vaše konkrétně plány, tak aby zde byla zajištěna právní státnost v některých členských zemích EU. Děkuji, paní Winber. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji také panu ministrům za jejich prezentace. 2016 eh, bude patrně historickým rokem, eh, pokud jde o to, jak vnímáme své okolí a to, co se v něm děje. Budou to velké výzvy, zejména pro Evropskou unii, která má na sobě velkou odpovědnost. Pokud jde o migrační krizi, tak jste je pro vás výhoda, že ne, nemáte předsednictví v době, která je z tohoto ohledu nejhorší. Máte ovšem eh, do, do, dost špatné příklady v předchozích předsednictvích, pokud jde o to, jak zvládat migrační krizi. Eh, jak eh, tedy dosáhnete nějakého zlepšení za těch šest měsíců? A pokud jde o mechanismus rozdílení, tak jak naložit se zeměmi, které odmítají přijímat ty přidělené uprchlíky? Budete zavádět sankce nebo budete je pokutovat? Jak to bude? Potom další otázka, ta se týká toho, e, co s džihadisty, kteří byli v Syrii a chtějí se vrátit nebo se už vrátili do Evropy. E, hodláte proti nim přijmout právní opatření? Neustále se pořád jenom hovoří o jakési deradikalizaci nebo o prevenci. Chtělo by to ale odstrašující tresty pro ty lidi, kteří páchají tyto strašlivé činy. Například odebrání občanství, to by mohlo fungovat. A potom eh, bych ráda znala odpověď na otázku o té směrnici o zbraních. Eh, tady se navrhují změny eh, v oblasti střelných zbraních. To by naprosto zničilo důvěru v EU ve Švédsku. Jaké jsou tedy vaše názory na toto téma? Děkuji. Paní Björk, prosím. Děkuji. Já si myslím, že máte pravdu, pane ministře, když říkáte, že v Evropské unii panuje nedůvěra. Je to zejména proto, že e, selháváme, zklamáváme e, uprchlíky a právě tak velkou část veřejnosti, která chce, aby se Evropa zhostila větší zodpovědnosti, což ovšem Evropa nedělá. E, lidé vidí, že uprchlíci jsou drženi v nelidských podmínkách, v Dunkerku, jak už tu někdo říkal, ale také v Kale. Takhle se nedá chovat k našim bližním. A Evropa Evropská unie nepřináší žádné odpovědi. Podle mého názoru teď za vašeho předsednictví je na čase ukázat, že nechceme dále hrát do karet eh, rasistům, kteří působí ve všech eh, členských státech. Nechceme už eh, pevnost Evropu, protože to není budoucnost. Je tedy leží na srdci iniciativy na posílení vnějších hranic Evropské unie. Budí ve mně obavy vzhledem k tomu, že nemáme žádné řešení, jak zlepšit přijímání uprchlíků, jejich, jejich, jich jsou miliony a e, usilují o ochranu. Má otázka tedy zní, jste ochotní hledat řešení, které by ne, nezahrnovalo všech 28 členských států? Podle smlouvy jsou možnosti eh, pokračovat i s menší koalicí zemí, které jsou ochotny dělat to, co je třeba dělat. A jste připraven pozvat vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, vyzvat ho, aby pomáhal těm členským státům, kteří jsou ochotní něco dělat, místo, to, místo té patové situace, eh, která panuje nyní. A kromě toho bych chtěla eh, souhlasit s tím, co tu bylo řečeno o Polsku a Maďarsku. To jsou velké problémy, eh, které budeme muset řešit, eh, protože jinak stejnou cestou půjdou další země a přijmou zákony, které budou podkopávat demokracii a právní stát, což ještě více bude hrát do karet extrémní pravici, která sílí v celé Evropě. Děkuji pan van der Stur eh, musí o tři čtvrtě na pět jít a já bych chtěl, aby ještě stihl zareagovat na otázky týkající se právního státu a děkuji panu Dajkovovi, že se s námi zdrží déle. Takže eh, kolegové, poslední eh, dva řečníci a poté uzavírám seznam. Paní Revodalon, prosím. I'm gonna have to close the yeah. stuff pane předsedo. Chci poděkovat pánu ministrům. I opět eh, moje otázka se týká právního státu v Evropě. Hodně jsme hovořili o Polsku, také jsme mluvili o Maďarsku, konkrétně kolega Petr Nadermeller. A chtěla bych se eh, zmínit k, mm, k těm zrychleným eh, eh, eh, řízením proti uprchlíkům, kteří jsou obviněni, že nezákonně přešli hranici. Chci mluvit o Slovensku, kde premiér hovoří o nich jako o teroristické hrozbě, nebo Dánsko, které chce konfiskovat majetek uprchlíků, aby mohli z toho financovat to jejich přijímání. Potom Švédsko, které kontroluje totožnost na hranicích s Dánskem. Takže spousta příkladů Eh, spousta tedy porušení principu právního státu a mm, vy navrhujete k tomu svolat zvláštní radu a eh, tedy hovoří se o přistoupení k umluvě o lidských právech, ale kromě těch deklarací je třeba konkrétní kroky. A co navrhujete? Já vím, že to není jednoduché, ale je třeba jít dál než Eh, jenom zůstat u slov a mm, připomínat naše hodnoty. Je třeba, aby byly skutečně realizovány. Děkuji a jako poslední pan Česek. Děkuji, pane předsedo. Moje otázka je, zdali jste zvážili využít možnost aplikovat dočas směrnici o dočasné ochraně z roku 2001 pokud na uprchlickou krizi, protože to je nástroj, který byl vytvořen právě pro podobné situace, jako je ta dnes, eh, alespoň tedy v souvislosti se Sýrií. Děkuji, děkuji všem kolegům a eh, eh, nyní nejprve pan, kones pan minister van der Start o právním státě byste se mohl zmínit. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, mm, za poznámky na adresu terorismu. Ano, to je priorita v radě. Mm. Bude to i prioritou neformálního zasedání na konci ledna, na zasedání ministrů. Uděláme vše, abychom mm, i aplikovali závěry rady z konce minulého roku a mm, také nás čeká druhá konference o radikalizaci. Paní Kiči také to zmínila, zmínila o tom, že je důležitější prevence, já s tím zcela souhlasím. Mm, takže toto téma, jak vidíte, je naší prioritou. Paní Intfeld se ptala, k tomu se vrátím také ještě, ale Eh, eh, tedy eh, otázka registrovaných partnerství a společné mění manželů, partnerů. Takže rada ministrů v minulosti, minulý rok nedosáhla k jednomyslnosti, pokud jde o tento návrh, takže nebylo možné splnit tyto cíle v patřičné lhůtě a členské státy nyní mají možnost aplikovat to, co je ve smlouvě, to znamená mm, posílenou spolupráci a mohu podpořit, že více než devět států již mm, vzneslo tento požadavek komisi zahájit tedy posílenou spolupráci a teď budeme čekat na návrh komise. A jakmile to bude rozhodnuto, tak rada rozhodne se souhlasem parlamentu a pokud ano, tak vás mohu ujistit, paní Intveld, že určitě to bude jedna z priorit nizozemského předsednictví. Paní Kinge se ptala na xenofobii, diskriminaci, eh, projevy nenávisti. Během našeho předsednictví mm, budeme koordinovat pracovní skupinu, eh, zasedání pracovní skupiny eh, pro lidská práva, kde toto bude také jejich mm, programem a budeme oficiálně evidovat tyto trestné činy a budeme eh, pracovat tedy i na trestní justici, potom předložíme takové kompendium, mm, mm, a mm, kde tedy zanalizujeme, jak se růz, v různých státech tento trestný čin řeší. Dále směrnice boje proti diskriminaci, kolega Ašera určitě to zmíní. Víme, že ta diskuze je problematická. Paní Dali se zeptala na obchodování s lidmi. Ano, o, na toto téma se bude konat v Amsterdamu konference 18. a 19. ledna a během této konference bude i předložen manuál o e, spolupráci, a to především v oblasti e, vykořišťování na pracovišti, potom obchodování, e, pašování lidí, to je také prioritou. Dále, právní stát, pane předsedo, to, co jsme tady slyšeli od poslanců, ukazuje, že jim to leží na srdci, že vám to leží na srdci v parlamentu. A jak jsem již řekl v úvodu, rada je si plná vědoma toho, že právní stát je eh, takovým základem Evropské unie a tudíž budeme pečlivě sledovat eh, i mm, kontakty mezi komisí a polskou vládou a budeme věnovat veškerou péči tomu, aby byly respektovány základní hodnoty v celé Unii. Květnová rada se zaměří na otázky právního státu, takže to bude také téma rady. A pane předsedo, ještě závěrem. Rada dále bude posilovat vynikající vztahy s Evropským parlamentem. Těšíme se na spolupráci a budeme spolupracovat flexibilně, mm, půjde, půjde nám o výsledky, samozřejmě vzájemné úcpě, úctě a ku prospěchu celé Evropy. Děkuji. Vy musíte jít do výboru Jury, ano, my jsme menší výbor než výbor Jury, to víte, ale určitě mm, sebou si odnesete to, o co nám jde, jaké jsou naše priority. Děkuji za váš čas, že jste odpověděli na všechny tyto otázky. A já eh, předám eh, panu Dechoffovi a ten bude mít spoustu času, aby odpověděl na ty otázky, které se týkají migrace. Takže prosím, máte spoustu času a otázky Schengenu zde zazněly a další, které se týkají vaše portfolia. Děkuji. Pokusím se zodpovědět většinu otázek, mám už jenom 10 minut, tak uvidíme, jak to půjde. A celá řada otázek byla spíše tak principiálních, a sice jaké břímě na sebe můžeme vzít. No, e, vlastně jsou zde dva typy otázek. Jeden typ otázek vypadá tak, že měli bychom udělat to a to a vy musíte přimět státy k tomu, aby s tím souhlasili. A Druhý typ otázek zněl, jak dosáhnout toho, aby se státy na něčem vůbec dohodly. Takže opravdu to druhé je asi opravdu tím naším úkolem předsedy rady, prostě najít prostor pro takové návrhy, které budou podpořeny. Protože chápou lidi, kteří říkají, my zde ztrácíme čas, když vytváříme skvělé návrhy, když o nich předem víme, že v podstatě nebudou mít dostatečnou podporu, aby byly zrealizovány. A členské státy, které nechtějí plnit povinnosti, toto je oblast, kde je v čele Evropská komise, která se musí postarat o to, aby to nebylo bez důsledků. Nemůžeme mít zde postupy, a kterými to odsouhlasíme a pak nějaká země řekne, no, ale my to prostě dělat nebudeme. Protože pokud bychom se vydali touto cestou, tak by to podkopalo celou řadu dalších dohod z minula. A proto je důležité zde mít takové návrhy, které zohlední všechny otázky a znepokojení to, že zde tedy zazněla ta otázka, jak přimět země k tomu, aby státy souhlasily s novým relokačním eh, mechanismem. Byl zde ten první, byl zde problém najít eh, eh, konsenzus, podařilo se ho prosadit hlasováním, ale jak s tím teď dál? Takže to je teď jenom oblast redistribuce uprchlíků a azylantů a ztráceli jsme ze zřetele to, že toto možná nebude nějaký nedokončený systém. Protože když jsme se jich eh, ptali, jste ochotní vzít tolik a tolik uprchlíků, tak eh, byla otázka poměrného množství, jestli měli představu, kolik je to procent a z čeho. A Zdá tady eh, je možné se zde spolehnout o to, že to číslo není nějakým způsobem nekonečné. Eh, jde o to nejenom navracet ty osoby, které nemají právo eh, pobytu, ale také vlastně jako se mě nechtou, nepouštět. To samozřejmě znamená mnoho práce a zodpovědnosti pro EU i mimo evropský kontinent. Znamená to větší zodpovědnost působení přímo v regionu. Nejenom tam ty lidi prostě nechat, ale prostě jim tam poskytnout eh, také nějaká místa, nějaká útočiště a když potom budeme mít eh, řádné kontroly, které potom vlastně povedou k relativně nízkému přílivu, tak potom bude možné sdílet to mm, břímě. Takže nejde o to neplnit nějaké morální a humanitární povinnosti, ale jde o to, jak ten příliv eh, osob dostat pod kontrolu a jak skonkretizovat tu představu jakou měrou státy to břímě budou nést a kolik to znamená. Nejde o to, abychom zde měli spolupráci několika málo zemí, jak tomu tak je, když si to teď přiznáme, tak vlastně ten největší podíl na přijímání uprchlíků má relativně nízké množství zemí a měli bychom e, toto ukončit a když se e, budete využívat nesprávnou retoriku a budete svým obyvatelům něco dlouho opakovat, tak e, si budete myslet potom, že ten budete muset dělat nic a přenecháte to té hrdce ostatních zemí, to asi opravdu není ta cesta, kterou bychom měli jít v této oblasti i v jiných oblastech. Není to jednoduché, ale je zde určitá cesta najít dohodu mezi všemi státy. Když jsou zde dohody s třetími zeměmi, například s Tureckem či jinými, tak nemůžeme říct, že zde máme dvě cesty, resettlement, případně nelegální transfery. Ne. Nebude zde neomezený e, přístup e, na e, evropský kontinent. A podobně je to také, jak jste se ptali, jestli souhlasíme s tím, že ta země vstupu mají opravdu na sebe vzít vše a nebo se zaměřovat na relokace pouze v Evropě Je třeba zde zohlednit i ty legitimní obavy týkající se toho celkového množství práce s tím spojené. Ale nemůžeme přijmout taky ten pohled, že něco se některých zemí netýká. Jde o to opravdu si uvědomit, kde leží zodpovědnost každého. Pan Kirkos zde specificky nás požadoval, abychom nepsali nějaké obsáhlé dokumenty, ale předložili konkrétní harmonogram. U těch hotspotů tam není problém, že by ty harmonogramy nebyly, ale neplní se. Nemyslím si, že to je jenom otázka rozhodnutí rady když to musíte uvést do praxe, tak se prostě setkáváte s problémy, které jsme nepředvídali jako ministři, když jsme formulovali ty plány, ale také ta ochota zemí nechat si pomoci a to, že tam přijdou jiní a budou jim pomáhat, ono to chvíli trvá. Je to snadné, když vláda řekne, no my uděláme to a to, ale potom musíte prostě pracovat s tou situací přímo na místě, s lidmi přímo na místě, vysvětlovat. Takže například ty řecké hospody na jejich ostrovech zde hledat cesty spolupráce. My jako členský stát jsme plně ochotni pomoci Řecku a Itálii při budování těch hotspotů, pokud to potřebují, ale ono to trvá, než se zjistí tedy, jaká konkrétní podpora je zapotřebí, kdy a zda bude také akceptována přímo na místě. Protože já už jsem se setkal s celou řadou kolegů, kteří už tam působí řadu měsíců a že už se mnohé pohnulo kupředu, ale nikdo z nich nebyl spokojený, že už jsme došli do cíle. Měli jsme termíny, měli jsme harmonogramy, měli jsme eh, data navržená eh, komisí, kdy se řeklo tak a v ten na ten den to bude. A my jako země jsme také vlastně nabídli nižší počet s tím, že to bude ten první počet, to první číslo, které nabízíme, když se to naplní, tak nabídneme další. Protože zatím nemáme ty hotspoty, nedodržujeme to, co jsme slíbili, jenom transferujeme lidi. Takže musíme opravdu dlouhodobě do těch registračních facilit investovat, aby z toho opravdu bylo něco konkrétního a ne jenom e, převážet letadly určité množství lidí a tvrdit, že tím jsme udělali to, co jsme měli udělat. Takže musíme to vše monitorovat a zajistit, aby všichni dělali to, co je opravdu zapotřebí já mám pocit, že už eh, vlastně nemáme mnoho času. Chtěl jste končit v pět hodin, pane předsedo? No, pane ministře, chcete ještě zareagovat na některé další otázky, které se zde objevily, tak prosím, můžete tak učinit. Já myslím, že většina otázek zazněla právě na toto téma. Děkuji. Moc krát vám děkuji za dodatečné detaily. Je to, předpokládám, poprvé, kdy jako ministři eh, se svými týmy hovoříte v Evropském parlamentu. Ještě pan De Jong, prosím. Eh, už v tom prvním kole otázek se vyskytlo a potom i v druhé eh, se vyskytla otázka Kale a také Dunkerku. Chcete k tomu něco říci? Pane ministře, prosím. Ano, to je poněkud mnohostranější, než aby to byla záležitost pouze Evropské unie. My jsme v čilem kontaktu s příslušnými státy, Eh, já mám z nizozemské vlády také zkušenosti s trilaterální dohodou s Belgií a Spojeným královstvím o eh, eh, přepravě z našich zemí do Spojeného království. Tu situaci pozorně sledujeme. Pokud jde o Kalé, tak tam vlastně v malém eh, vidíme ten problém, který existuje na celé cestě ze západního Balkánu. To je ten začarovaný kruh, kdy nabízíme šanci na azyl, ale lidé nechtějí být v, azylového, v azylovém systému té země, ale chtějí někam dál. A to je něco, na co pravidla nepamatují. Tady je v těch pravidlech určitá díra, protože pravidla předpokládají, že pokud od někud prcháte, tak chcete azyl a když ten azyl dostanete, tak ho vezmete. Ale praxe je jiná. V praxi lidé buď nechtějí azyl ve Francii, ať už z jakéhokoliv důvodu, anebo vědí, že budou zamítnuti. A k tomu dochází samozřejmě. Já si myslím, že tady francouzi a britové musí společně najít eh, lidské řešení bilaterálně. My jim samozřejmě poskytneme všechno možnou podporu, protože jde také o značný ekonomický problém, ale neumím si představit, že se o tom bude diskutovat v radě v dohledné době dokud zatím probíhají hladce bilaterální rozhovory mezi oběma zainteresovanými stranami. A tam za uplynulý rok došlo k velkému zlepšení a e, je velice těžké nyní, právě teď, e, něco říkat vzhledem ke stávající situaci. Zda se ten problém zhorší, až počty uprchlíků zase narostou. To je tedy poněkud ošemetné. Já si myslím, že v tomto konkrétním případě prioritou je, aby to řešili státy, kterých se to přímo týká a my můžeme být zapojeni jakožto členský stát případně, ale každopádně to není otázka pro celou 28. Takže těžko z pozice předsednictví se k tomu mohu vyjadřovat. Děkuji, pane ministře. Já bych měl eh, dodat, že získáváte určitý přehled eh, o tom, eh, jaké jsou priority našich poslanců. Naši poslanci nejsou žádní nováčci. Pokud jde o toto téma, my vypracováváme zprávy, eh, ze kterých také můžete načerpat eh, jaksi poznatky o názorech eh, našich poslanců individuálně, ale jak jste eh, slyšel pana eh, De Jonga nebo dalších, eh, naši poslanci mají opravdu důkladné znalosti toho, co se děje. Pan Kirkhope hovořil o Řecku, také samozřejmě vědí, co přesně se děje v jejich členských státech. A opravdu ta atmosféra je taková, že panuje krize, že situace je urgentní. Já tedy nepochybuji, že budete i nadále s námi komunikovat touto formou, ale každo, každý týden eh, budeme v kontaktu a budeme jednat o politických otázkách, které jsou kritické. Pokud jde o legislativní návrhy, tak eh, jsem si jistý, že spolupráce bude velice silná a plodná, tak jak tomu bylo s minulým předsednictvím. Je to tady první den po přestávce, všichni jsou ještě takový nerozkoukaní, ale každopádně myslím si, že nyní víte, eh, jaké jsou naše hlavní obavy týkající se eh, relokace. Jsou to opravdu hluboké obavy a silné, já jsem si jistý, že je sdílíte. A právě tak, co se týče Schengenu a všeho toho ostatního. Eh, ještě jednou tedy děkuji, že jste mezi nás přišel a odpovídal na otázky. Je to proces, který bude dále probíhat a já se těším na vaši příští návštěvu na některé další schůzy. Děkuji vám tedy kolegové za trpělivost eh, a za to, že jste eh, vydrželi až do konce a další schůze se bude konat 14. ledna, tedy příští čtvrtek a my se ze všech sil vynasnažíme, aby se v jednom týdnu nekonala pondělní a čtvrteční schůze. Nevím, jestli to všichni slyšeli. Budeme se snažit, aby se to nestávalo, pokud to nebude naprosto nutné, jako je to tento týden. A kolegové, kteří se nedostali k otázce, těm se omlouvám a vynahradím jim to příště. Děkuji.